Dámy a pánové, kolegové, vážení hosté, myslím, že eh, začín, začneme, poněvadž eh, je na čase, ačkoliv nás tady není mnoho, ale eh, máme tady už jednoho ze spolu zpravodaje a jednoho z budoucích spolu zpravodajů, takže ty nejdůležitější osoby už jsou zde. Ostatní se, doufám, brzy dostaví. Neměli bychom ztrácet čas, ale máme jeden problém. Já, my musíme ještě velice rychle vyřešit čtyři body programu z dnešního dopoledna. Za prvé je to osmnáctka eh, zpráva pana Maštálky. Tady je třeba stanovit, že pouze 7. 3. 2012 máme lhutu pro podávání pozměňovacích návrhů. Nikdo nic nenamítá, tak to taky bude. Dále eh, od číslo 18 a hm, tady máme eh, pozměňovací návrhy do 28.3. Tím se dostáváme k bodu číslo 20, eh, což je zase konace právních správních Eh, předpisů. Valentin budu opět pozměňovací návrh 23. a nyní bod eh, číslo 21, program spotřebitelé na leta 14 až 12, paní Wikström, pozměňovací návrhy do 8. 5. 2012. Vidím, že opět nemá nikdo námitek, takže to máme schváleno. No a teď se dostáváme ke slyšení v oblasti společného evropské právní úpravy prodeje. Já vítám mezi námi experty. A jsou to pan Hercel, eh, Law Commissioner pro eh, komerční, tedy obchodní a práva a další právo, pan profesor eh, McQueen, pan profesor Leible, pan profesor Castronovo katolické univerzity v Miláně. A pak tady máme Týnu Sommer, představitelku pro mezinárodní záležitosti Federace malých podniků eh, Spojeného království, doktor Mark Skák. Eh, pak musím tedy omluvit pan eh, Boba Šmice, který mm, vám potom tedy vysvětlíme později na schůzi koordinátor, proč se nemůže zúčastnit. A pak ještě Mark Freele eh, ze Freeleovy společnosti advokátů. Pak máme ještě eh, boje s skupinou studentů z Pařížské univerzity. No a tím se dostáváme ke vlastnímu slyšení. E, já tedy vás vede do problematiky. Jde o velmi významný projekt Evropské komise. Na základě množství kontaktů v minulých měsících jsme dospěli k závěru, že ty původní konzultace se zúčastněnými stranami možná nebyly dostatečné a proto se výbor rozhodl uspořádat eh, řadu expertních slyšení k tomuto tématu, čili nebude to jedno jediné slyšení, nebo celý řetěz slyšení. Eh, dnes máme první z nich. Nabili jsme dojmu, že je nezbytné více zapojit do problematiky také národní zástupce a z tohoto důvodu zde srdečně vítám naše přednášející. No a samozřejmě s ohledem na obtížnost tohoto eh, tématu, které je ovšem důležité pro evropské občany, se budeme snažit dosáhnout takového výsledku, který eh, bude vhodným eh, právním nástrojem. Takže tolik mé úvodní poznámky a teď bych navrhl, abychom se rovnou pustili do první části našeho slyšení, to znamená o fungování eh, evropského eh, práva eh, v oblasti v oblasti obchodování, tedy prodeje a jak to všechno souvisí s národním soukromým právem, a dalšími aspekty. A já bych nejdříve dal slovo panu Davidu Hercelovi na 10 minut. Máte slovo, pane. Micro. That's a micro. You have to press the button down there. Prosím, stiskněte si knoflík. Už je mě slyšet? Děkuji za to, že já a Hektor jsme dostali příležitost hovořit o práci, kterou odvedly naše právní komise, co se týče SPP, společného právního eh, práva prodeje za britskou vládu. Zastupujeme zde dva hlavní právní systémy ve Spojeném království, já z Anglie a Walesu a Hektor je ze Skotska. Pracujeme pro anglickou a skotskou právní komisi, které radí eh, britské a skotské vládě eh, v otázkách eh, reformy práva a společně pracujeme na celostátních otázkách. Máme pohovořit o vztahu mezi SPP a soukromým právem mezinárodním, hmotným národním právem a stávajícími evropskými instrumenty. Pokusíme se ale za deset minut se můžeme dotknout jenom základních bodů. Ve svém eh, písemném eh, příspěvku eh, jsme osvětlili, z čeho vycházíme v právní pozici v UK, ale ústně řeknu jenom několik základních obecných bodů o tom, co jsme poradili britské vládě a zaměřím se na otázky B k C a Hektor potom bude hovořit o B2B. Když jsme byli požádáni, abychom vládě, vládu informovali o společném evropském právu prodeji, tak jsme si nejprve pročetli text a provedenou studii proveditelnosti. A také jsme se setkali eh, se zástupci eh, tedy průmyslu eh, v Británii, včetně britského malobchodu, federací malých podniků a E, anglickou právní společností a naše názory jsou značně ovlivněny jejich názory i právním výzkumem. E, ti e, naši konzultanti podporují, nebo ti, které jsme konzultovali, podporují ty principy, z nich se vychází v tom textu, ale ne ten text sám malobchod jako takový nepodporuje potom ani jedno z toho podle našeho vlastního názoru eh, to znepokojení, které bylo eh, vyjádřeno, se týká především eh, rozsahu působnosti toho návrhu a toho, z čeho vychází. Evropská komise uvádí, že účel společného práva prodeje je takový, že má zlepšit fungování jednotného trhu. Co se týče Eh, podniky ke eh, spotřebitelům tyto transakce. Eh, většinou mají obchodníci problém s jazykovými překážkami v přeshraničním prodeji, zvláště ti malí. Tam jsou pro ně přímé prodeje do sousedních států těžké, pouze většinou poskytují přístup ke své webové stránce. Je řada důvodů, proč evropské podniky neobchodují za hranice Eh, jazykové problémy, logistika, to je možná ještě důležitější, než že by se tolik starali o platné právo. Souhlasíme ale, že to znepokojení eh, s, otázkami, s otázek právních je eh, pro ně také důležité a proto by si to vyžádalo řešení. A je asi poměrně logické, že SPP nebude k ničemu, pokud takový podnik nebude prodávat do více než jednoho nebo dvou států protože kdyby e, prodával do pouze do třeba třech států, tak by to byla jenom další starost navíc. Relevantní bude SPP pouze pro takové obchodníka, který funguje e, v rámci několika mnoha e, států a v praxi je to možné pouze po internetu, protože logistika jazykové překážky by stížily všechno ostatní. Většina znepokojení Eh, které bylo komunikováno komisařce Reding, také jde tím směrem. Takže proto je pro nás zásadní otázka, jestli eh, společné evropské právo prodeje je vůbec vhodné pro to, aby podpořilo eh, obchodování po internetu a tím jednotný trh. Podle nás ve své současné formě není a e, my uvádíme řadu podrobných důvodů e, písemně nebo na našich webových stránkách a shrnu to do následujících bodů. E, ten současný, ta, ten současný návrh je příliš dlouhý a složitý. Mimo nařízení má 186 článků a někdy jsou ta témata vlastně roztříštěna v celém textu. Je řada článků, které se všechny zabývají zásadní Eh, otázkou eh, ukončování platnosti. Eh, ta, ten současný návrh vychází, vychází z jednoho právního nástroje, který i když představuje obecný kodex pro smluvní právo, jeho účelem není řešit požadavky požadavky obchodníků, malých a středních podniků anebo spotřebitelů. A myslím, že jenom menšina sporů, eh, které eh, pocházejí z prodeje zboží, eh, se vůbec dostanou k soudu. Za druhé jazyk. SPP neřeší napětí mezi, nebo tu tenzi mezi poskytováním informací pro spotřebitele a soudy, které potřebují, aby, nebo vyžadují, aby kontrakty byly vytvořeny v domácím jazyce. Obchodníci vždycky sledují, jaké budou náklady a jazykové náklady je budou odrazovat. A SPP eh, obsahuje také dlouhé lhůty k ukončení platnosti smluv. Jako protiváhu také představuje určité jiné nástroje a požadují, aby spotřebitelé eh, jednali v dobré víře. Eh, obchodníci nám řekli, že pro ně je ta dlouhá lhůta ukončení nepřijatelné a nebudou SPP eh, za těchto podmínek používat. Mimo to víme ze zkušenosti eh, ze Spojeného království, že příspěvky za použití se, čas, se těžko vypočívávají a vypočítávají a bývají sporné. Taková ustanovení jsou tedy nevhodná pro jednoduché obchodování po internetu, když, jak řekla Evropská komise, účelem je zlepšit fungování jednotného trhu a snížit ceny pro spotřebitele. Za čtvrté, text je příliš e, nepřesný. E, nabízí příliš mnoho příležitostí k širokým interpretacím, anebo soudy by mohly přepisovat celé smlouvy. E, toto by nefungovalo pro levné transakce online. Také si nemyslíme, že SPP lze omezit pouze na přeshraniční prodej. Obchodníci nám sdělili, že nechtějí fungovat s dvěma eh, systémy pravidel eh, a eh, nejistotou, která by z toho pocházela, zvláště když by nevěděli, které to pravidlo použít. Kdyby ovšem se SPP aplikovalo na veškerý i vnitrostátní prodej, přesně v obchodě a mimo obchod, podrývalo by to schopnost členských států Eh, bojovat proti specifickým případům zneužívání. Eh, přitom řešení tohoto problému eh, současný návrh SPP nenabízí. SPP se snaží být obsažným kodexem, ale v praxi řada relevantních pravidel bude stále zakotvena ve právu vnitrostátním a budou představovat brzdu fungování jednotného trhu. Preambule 27 aplikuje eh, vnitrostátní právo na všechno, co není uvedeno v SPP. A eh, SPP ku příkladu se netýká nesolventnosti, eh, protiprávního jednání a nebo úprav o produktu. Takže lze, je potřeba se realisticky podívat na to, co SPP vůbec může dosáhnout v jakékoliv formě, kterou kdy vůbec bude mít. Docházíme tedy k závěru, že cíle jednotného trhu, jeho zlepšení ze strany komise by se podařilo naplnit eh, lépe, kdyby se vytvořila pravidla pouze pro obchody online. To by také eh, mělo vlastně být požadavkem komise, tak jak se to praví ve studii proveditelnosti. Tato pravidla by také měla odrážet povahu ehm, obchodu online a mezí, které představuje zvláště, když ehm, spotřebitelé začínají používat spíše smartfony než počítačové obrazovky. Přeshraniční ehm, internetové obchodování už běží a je potřeba nejprve eh, se ptát od těch, kteří je provádějí, co už funguje dobře a co by se ještě mělo zlepšit. Nemá smysl se snažit někomu vnutit nějaké předem nastavené řešení. Toto je dobrá příležitost pro Evropu, eh, aby eh, obchodování obchodování zjednodušila a byla by škoda, kdyby tuto příležitost nevyužila. Co se týče otázek business to business, eh, je zde řada problémů, ale mnohé z toho, co už bylo řečeno, platí i eh, v této sféře. Stojí za zmínku, že Spojené království nikdy neratifikovalo Vídeňskou úmluvu o mezinárodním prodeji zboží, eh, která je široce používána v Evropské unii. Ve Spojeném království je obrovská právní i obchodní eh, opozice, odpor eh, k ratifikaci. Eh, my chápeme, že v praxi volba práva pro přeshraniční obchodování business to business je obtížná. Někdy se je možné toto vyřešit tím, že se nenabídne vůbec žádná volba práva. Někdy lze volbu práva prostě vyřešit tím, že se spory řeší vyjednávání. Možná, že toto platí spíše pro skotské než anglické podniky, zvláště v situaci, kdy právo jiné, právo, jiné té druhé strany je málo známé a nebývá eh, překládáno, jako je to skotské právo. Eh, my uvádíme eh, Příklad z praxe eh, smlouvy uzavřené mezi skotskou a polskou společností, kde ani jedna eh, neměla možnost se seznámit s právní úpravou druhé strany a představovalo to závažný problém pro uzavření smlouvy. Kdyby SPP bylo k dispozici ve všech evropských jazycích a jeho eh, obsah, což je také důležité, by byl dobře znám a respektován, tak by to mohlo být dobré řešení pro takovéto problémy, zvláště pro strany, které si nemohou dovolit si eh, vytvářet sofistikované písemné smlouvy, jako třeba malé a střední podniky. Eh, my v naší studii jsme poukázali na eventuální bariéry eh, pro přijetí SPP ze strany britských podniků. Pravidla s otevřeným koncem týkající se dobré víry, požadavku na informace a změny okolností nenalézají paralelu v britském právu smluvním a prodejním. A právo, eh, právo eh, se hojit na straně prodejce eh, oproti neochotnému kupujícímu nenalézá paralelu ve Spojeném království. Zdá se, že mnohá tato práva jsou spíše orientována směrem k soudním sporům než pro podporu obchodní jistoty. Takže i když SPP umožňuje stranám vyloučit jeho pravidla, není pravděpodobné, že by nějaký podnik eh, přijal SPP a potom začal měnit jeho pravidla. Nejpravděpodobnější použití je, že strany, které mají minimalistické smlouvy, si vyberou eh, SPP jako celek a bude to ještě pravděpodobnější, když SPP bude poskytovat jasná a určitá eh, pravidla pro ty nejběžnější spory a umožní tak jejich rychlé a rychlá a jednoduchá řešení. I když zákon o prodeji zboží e, britský není dokonalý, e, tomuto účelu dobře slouží. Doufám, že SPP tomu bude také sloužit. Děkuji. Moc krát děkuji za tyto připomínky a nyní dávám slovo panu profesorovi Štefanu Weiblemu. Prosím. pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Vy jste mě požádali o to, abych eh, zde hovořil o funkčování evropského eh, práva, společné evropské právní úpravy prodeje, tedy SPP. Já bych vám tímto chtěl poděkovat za pozvání. Eh, Východiskem pro úvahy je článek 3 návrhu. Článek 3 počítá s tím, že se strany dohodnou nebo mohou dohodnout na tom, že přes hraniční smlouvy o e, koupi a tak dále e, se řídí právě SPP. Ačkoliv znění e, toto zatím nechá volné, jedná se o kolizní normy tedy normy, které by se řídily mezinárodním právem soukromým, ale jedná se o možnost volby mezi dvěma odlišnými eh, systémy v rámci jednoho právního řádu. Společný eh, společná právní eh, úprava prodeje tedy funguje paralelně národní, vedle národní úpravy prodeje. Je to tedy druhá řada úprava prodeje. Uplatnění tedy vych, eh, předpokládá, že členské státy eh, respektive, že se, že se smlouva řídí národním právem, tedy mezinárodním právem soukromým. A kromě toho tedy vzniká zásadní otázka, zda vůbec takovéto upřednostnění je možné. Například Rakouská spolková rada je přesvědčena o tom, že eh, nařízení EU není národním právem, ale zůstává právem e, evropským. Proto komise, když argumentuje tím, že se jedná o dobrovolný nástroj a jakožto takový je součástí e, vnitrostátního práva a stává se tedy součástí právního rámce členského státu, e, není v souladu. Dámy a pánové, mě tyto argumenty nepřesvědčily. Je tedy patrné, že eh, právo Unie je ambivalentní. Evropské a eh, národní právo se navzájem eh, protínají a jsou na sobě závislé. Podle ESD rozhodnutí 70. letech jasně řekli, že právo Unie je nadřazené, ale je to také samostatným zdrojem je tedy součástí také vnitrostátního práva. Společné evropské právo v oblasti prodeje umožňuje dohodnout se na aplikaci SPP za předpokladu, že to vede k aplikaci čl- práva členského státu. Z hlediska členského státu se tedy jedná o nařízení Řím 1. Členský, právo členského státu se tedy uplatňuje za předpokladu, že e, buď to se na tom členské státy, pardon, jednotlivé strany dohodnou, nebo Prodejce má pobočku v jednom ze členských států a nebo ve výjimečných případech existuje propojení nebo návaznost na ještě užší vazbu k právu členského státu. Pokud jde o smlouvy mezi podnikateli a spotřebiteli, i nadále je potřeba eh, dbát článku 6 Římu 1. To je bez, pro, bez problémů. V případě, že neexistuje volba práva, tedy že je spotřebitel v členském státě. V případě, že ovšem existuje volba práva, je to problematické. Potom počítá článek 6 odstavec 2 Římu 1 s tím, že existuje alternativní vazba, e, která počítá s srovnáním výhodnosti pro kupujícího. Uplatňuje se tedy buď to zvolené právo, anebo právo spotřebitele v případě, že je právo spotřebitele výhodnější. V konstelacích v rámci vnitřního trhu je to ovšem pouze e, problém e, e, povrchní, protože možnost volby, stejně tak jako další věcná ustanovení SPP, jsou součástí všech právních řádů členských států. Prodáli tedy francouz, Němci přes svoji webovou stránku zboží pod, podle francouzského práva a za dohodnutí eh, SPP, potom nemůže aplikace německého eh, práva vést k žádnému jinému výsledku. Pro alternativní vazbu tedy vzniká v takovém případě situace, že zde není žádná otázka právní nejistoty. Situace je ovšem úplně jiná. U smluv, kdy je uzavřena smlouva se spotřebitelem ze třetího státu. Zde ta alternativní vazba podle článku 621 eh, hraje svoji roli. Jestliže Francouz prodá zboží přes webovou stránku Švýcarovi a volí francouzské právo a dohodnou se na SPP, musí počítat se srovnatním eh, výhodnosti v rámci SPP a musí tedy počítat s těmi závaznými normami švýcarského práva. Znamená to, že pro sezení SPP z hlediska evropského koližního práva není pro prodejce spolehlivou záležitostí. Z hlediska švýcarského mezinárodního práva je právo volby v takovýchto případech tak jako tak e, nepřípustné. Není smlouvy B2B. Uplatnění společ- e, SPP nezadává ža- vzniku žádných velkých problémů. To, co já ovšem nemohu pochopit, je to omezení, že minimálně jeden z těchto účastníků musí být malý nebo střední podnik. To je podle mě zcela mimo. Jestliže SPP má nabízet Eh, smysluplné možnosti, to je tedy zcela jiná otázka, o které jsme zde již něco slyšeli. Také vztah mezi SPP a eh, právo prodeje podle OSN je bez problémů. OSN totiž počítá v článku 1 s tím, že toto právo je uplatněno v momentě, kdy eh, obě strany jsou z různých států a nebo že e, mezinárodní právo soukromé vede k uplatnění jednoho e, národního práva. Článek 6 ale počítá také s opt-outem, tedy že se právo OSN nebude uplatňovat. V takovém případě SPP zároveň vylučuje užití e, práva podle OSN. Ve velmi výjimečných případech ovšem může dojít, je zvoleno SPP, podle SPP, to je tedy účinné, ale neúčinné je právo podle, prodejní právo podle OSN. Může se stát, ale je to téměř eh, ne, velmi nepravděpodobné. Potom platí článek 90 prodejního práva OSN, ale je to velmi spochybně, je to velmi eh, nejisté potom samozřejmě vznikají problémy také s SPP. Otázkou také je, jaký je vztah mezi SPP a e, právem zasáhnout ze strany členských států. Mohou členské státy vůbec upřednostit SPP, respektive vyloučit upřednostnění SPP tím, že použijou národní ustanovení a ta prosadí proti SPP. Je mi líto, ale různí právníci mají na to různé názory. Každopádně je vyloučené, aby se prosazovaly takové normy článku 9 Římu 1, kde, které se zabývají právo platností smlouvy nebo které se týkají e, věcné působnosti SPP. Myslím si, že členské státy tím, že eh, přistupují na SPP, ztrácí eh, eh, kompetenci, aby takovéto normy prohlásily jako normy, které mají přednost a nemohou tedy tyto normy upřednostnit oproti SPP. Normálně by tomu tak ovšem nebylo. Nelze předpokládat, že by ovšem zde vznikaly konflikty, protože SPP nereguluje otázky, kterých by se takovýto konflikt mohl týkat. Závěrem ještě k územní působnosti SPP. SPP může být dohodnuto pouze v případě, že se jedná o přeshraniční smlouvu. Strany tedy musí pocházet od lišných států a minimálně jeden z těchto států musí být v EU. Lokalizovat podniky je možné na základě eh, buď to sídla podnikání nebo sídla obvyklého pobytu. U spotřebitele to tak ovšem není. U spotřebitele může být eh, také rozhodující adresa nebo dodací adresa nebo adresa na, i na faktuře. V případě eh, transakcí B2C může být dohodnuto SPP i v momentě, kdy podnikatel i spotřebitel jsou tedy ve stejném členském státě, ale Eh, jeden z těchto věcí, eh, tedy eh, kupovaný předmět je označen jako dárek a posílá se třetí osobě. Zajímavé na této úpravě je, že u adresy spotřebitele se jedná spotřeb, je subjektivní a nikoliv objektivní e, znak, podle kterého se tyto věci posuzují. Platí tedy, že adresa musí být v jiném členském státě. Podíváme-li se ovšem do anglického znění, tak je to patrné, že ve skutečnosti se nejedná o adresu, ale o address indicated by the consumer. Tím tedy platí, že spotřebitel rozhoduje o tom, zda se jedná čistě interní e, smluvní vztah, nebo zda díky volbě adresy se jedná o přeshraniční e, vztah. Myšlenka, která stojí za touto úpravou, je patrná. E, nechceme, nebo respektive chceme předejít takovým situacím, že budete překvapeni, že se řídíte SPP, e, aniž byste o tom věděli. E, správně politického hlediska proti tomu nemůžeme nic namítat, naopak takováto ochrana je smysluplná. Nicméně vyloučení v ostatních případech je eh, vyloučení těch národních eh, smluvních vztahů je, eh, tedy vyloučení z SPP je ještě více pochybné. Mohou existovat totiž ještě další důvody, které svědčí proto, aby SPP pokrývaly také vnitrostátní e, obchodní vztahy. Bohužel k tomu ovšem nemohu říci více. Nařízení tedy zvolilo takovou cestu, že je možné zvolit druhý paralelní právní režim. To je praktické, je to v souladu s článkem 6 Římu 1 a umožňuje obchodníkům e, sjednotit e, podmínky prodeje a dodávky v rámci případě že smluv se eh, třetími eh, státy je to ovšem pomoc pouze velmi limitovaná, často navíc eh, závislá na subjektivním posouzení sídla spotřebitele. SPP je tedy vhodné pouze pro interní vztahy. I v případě B2B se nabízí, aby eh, byl SPP použito pouze ve vnitroevropských obchodních vztazích, pouze ve velmi výjimečných případech, kdy do toho je zataženo také právo prodejní podle OSN, začínají potenciálně vznikat některé problémy. V takovýchto případech bychom měli přemýšlet při nejmenším o tom, aby součástí SPP bylo ustanovení o předno, upřednostnění SPP oproti právu OSN. Děkuji. A nyní pan profesor Kálo Kastranova. Děkuji vám, já děkuji vám za příležitost účastnit se tady toho slyšení o právní úpravě prodeje společné pro celou Evropu. Je to záležitost, která už trvá desetiletí a e, směrem e, z komise máme tady spoustu eh, dlouhou historii, aktivit eh, a tak dále. Už v roce 2010 komise ustavila skupinu expertů, která měla za úkol vypracovat společný referenční rámec. Záležitost eh, je to taková, že eh, komise se rozhodla, že eh, právě od toho odpíchne své aktivity. Společný referenční rámec vyústil k návrhu sdělení z pracovní skupiny pro otázky AKI Komunité. Výsledky jejich práce plynuly do společného referenčního rámce, dá se říci. Když v dubnu 2010 eh, byla ustavena expertní skupina, bylo úkolem pracovat právě na společném referenčním rámci. Dá se tedy očekávat, že expertní skupina bude reprodukovat záležitosti z předchozích sdělení. Prostě se bude zabývat obecnou problematikou smluvního práva a prodejního práva. Také se očekávalo, že vzniknou jakési šablony eh, smluv. To byl vlastně ten rámec. Nicméně ve skutečnosti došlo k jakému si vyjádření zájmu komise a tím je návrh právní úpravy, které která se zřejmě bude týkat pouze prodeje. Už nehovoříme o smluvních závazcích a smlouvách jako takových, ale bude se to zřejmě týkat pouze prodeje. Proč se tedy komise rozhodla upustit od obecnějšího eh, obecnějšího, obecnější úpravy, která vlastně po dobu dvou desetiletí vznikala v různých pracovních skupinách a pro kterou tedy vznikl eh, společný referenční rámec. Proč místo toho máme výsledek eh, de facto omezený pouze na právní úpravu prodeje? No tak to je těžko říct, na to tedy reflektuje dvojkolejnost, kterou zde vnímáme, včetně studie proveditelnosti, eh, která v podstatě jenom reprodukuje obsah eh, návrhu navrhované úpravy, navrhovaného nařízení. Čili eh, v podstatě v té původní části jsme tady měli obchodní právo jako takové a nyní máme tady část 4.5, která se týkala úpravy prodeje a potom ještě části 7 eh, a 8 a 6, 7, 8 a ta se potom vrací pak k obecným eh, závazkům vyplývajícím ze smluv. Čili z toho se přirozeně eh, rýsuje otázka, eh, prostě jakým způsobem, proč se to tady vlastně takto rozlišuje a jak by měl vypadat nějaký eh, rozumný vztah mezi těmito dvěma věcmi. Čili ten návrh komise je spojený eh, s určitou měrou nejistoty. Samozřejmě je to výsledek obrovského množství práce, Eh, které se tady uskutečnilo za mnoho let. Ale prostě jak si eh, zjevně to nestačí eh, přisvědčit zákonodáce k tomu, aby schválili tento návrh, ale jsou tam určité konkrétní zmínky k právnímu, tedy eh, k prodejním smlouvám. Čili je tady jakási taková nejistota, dvojzjačnost a hm, snad je možné ji vysvětlit eh, jakousi předpokládanou budoucností této, hm, tohoto návrhu právní úpravy. Prakticky všichni se ptali, jak tato pravidla, která by měla začít platit v členských zemích po schválení navrhované právní úpravy, tedy jak by to celé mělo fungovat. Přičemž eh, odpověď najdeme ve zprávě o této navrhované legislativě, v místě, kde se říká, jak už jsem řekl, že tato pravidla, která jsou v příloze číslo jedna, budou platit vedle nebo společně s národními úpravami. Což znamená, že strany obchodního vztahu si budou moci tato pravidla, tedy ta evropská, zvolit jako alternativu k vnitrostátní úpravě prodeje. No to samozřejmě není úplně neprůstřelné, protože, jak už bylo řečeno, mnoho státních úprav také platí eh, paralelně s Vídeňskou konvencí. Ale určitému překrývání a duplikacím se prostě nevyhneme. V případech takovéhoto překrývání budou vlastně v českých zemích možné tři různé úpravy prodejních vztahů. A proto tedy ta pravidla, ta úprava podle eh, chystané úpravy, to vlastně nebude eh, druhá možnost, to bude třetí možnost. Způsob tedy, eh, jakým je možno volit tuto úpravu, tak to taky je poněkud sporné, poněvadž ona vlastně bude zdrojem eh, zdrojem evropského práva, bude to zároveň součástí národní úpravy, bude to vlastně alternativa k národní úpravě, čili teď eh, se de facto uplatňuje taky mezinárodní právo pokud dojde k volbě právě těchto, této evropské úpravy eh, pro jakožto práva, kterým se řídí smlouva. A čili pokud takto bude nějaká smlouva zavřená, tak eh, tím se vytvoří přímá vazba na evropskou legislativu, a tím se vlastně obejde to národní právo a tím vlastně končí eh, ta koexistence obou právních úprav. Znamená, že tato evropská úprava bude eh, naplňována jako taková a národní úprava prostě zůstane stranou. Výsledkem toho všeho je otázka. Otázka, zda jsou zajištěna práva spotřebitelů dle článku 6 z Říma 1 a zda skutečně je možné tato práva vynutit. Tato pravidla na ochranu spotřebitele jsou totiž vymahatelná pouze podle vnitrostátní úpravy ale eh, pokud by se tedy uplatňovala evropská směrnice, uplatňovala by se přímo v členské zemi, ovšem nejde tady o vnitrostátní eh, právní předpis, ale o evropský a tím pádem se tedy leco řeší. Pak eh, samozřejmě tady je řada různých eh, možností výkladu a problémů, který bych mohl mluvit dlouho, ale nyní tedy to není možné. Nicméně, co bych chtěl, eh, je tedy eh, směrnice 83 z roku 11 o úpravě spotřebitelských práv. To je vlastně problematika stejná, avšak z jiného úhlu je to de facto věc, věčná evropská právní otázka. A sice zda je možné, aby série definic vztahujících se na podobné kategorie se mohou obětovat, ob, objevovat v právních dokumentech odlišných kategorií. Čili tady my už eh, vlastně eh, hovoříme v jiných kategoriích. Už nehovoříme o prodejci eh, angličtině person, ale používá se tady jiný pojem sell, v česky také prodejce. Eh, je, všem je to skutečně změna základních pojmů, eh, změna kategorií. My tedy v Itálii se většinou snažíme zachovat stejnou Eh, jaksi nomenklaturu a leda, že by byl velký eh, silný důvod k tomu ji změnit. Čili jestliže se takto není ty kategorie, které používáme, mění, tak zase bude problém to nějakým způsobem stáhnout k dosud používáním kategorií. Jak eh, řekl předseda eh, prvního evropského, eh, první evropské komise na eh, smluvní právo. Pan Landa řekl, že definice mohou být užitečné a nesmí se to s nimi přehánět. A myslím, že v tomto návrhu jsou definice, které úplně otevřeně bych řekl, jsou poněkud zbytečné jako definice, co je to cena a co je to smlouva o prodeji. No, jakmile se začneme pouštět do definic, tak se můžeme ocitnout na velmi hladkém a velmi dlouhém a nekonečném kluském svahu. A prostě by to mohlo být všechno nesmírně komplikované. A ještě závěrečný bod. Já myslím, že legislativní text opravdu nemusí obsahovat řešení, která vedou k potížím, jako je vztah mezi mezi závazkem eh, prostředků a závazkem zdrojů. To já myslím, že něco takového eh, v takovém právním dokumentu vůbec nemusí být. Eh, prostě také je tady definice předmětu prodeje a tady opravdu není třeba rozlišovat mezi závazkem eh, dosáhnout eh, výsledku a eh, závazkem přiměřené péče. To opravdu není nutné. Myslím, že už soudním jaksi, nebo v odvolacím řízení se už dospělo k závěru, že takovéto pojmy jsou zbytečné, že nikomu nepomáhají. Čili zdá se, že vracet se k tomu je poněkud iracionální, zejména když jde vlastně o to, aby řádně proběhl prodej. Děkuji vám. Tak a já bych nyní ještě navrhl, abychom dali slovo dalším dvěma expertům, pokud nemáte nic proti tomu a otázky by byly až potom. Takže paní Týna Zomr, prosím. Jmenuji se Týna Sommer, eh, jsem z Německé eh, federace malých podniků ze Spojeného království. Eh, za vstupujeme mnoho malých a středních podniků. Jsme největší takovou organizací, ale jsem také eh, podnikatelkou v malém podniku, takže budu mluvit velice prakticky a vrátím se do eh, toho světa podnikání opravdového. Pro malé podniky je tento návrh velmi dobrý. My jsme byli pro hned od počátku, hned vám řeknu proč. Protože od eh, doby platnosti Říma 1, proti kterému jsme se značně stavěli, malé podniky se musí vyrovnávat s různými právy spotřebitelů v různých státech. Teď máme ještě směrnici práv spotřebitelů, která je do jisté míry harmonizována, ale ještě to tak úplně není a panují velké obavy mezi malými podnikateli, že budou dodávat zboží do nějaké země, a pak, když se vyskytne problém, budou muset jít k soudu v této zahraniční zemi. To je obava. Proč? Protože malé podniky nemají tolik peněz. A teď tedy podle SPP eh, my jsme vypočítali, že eh, toto by mohlo eh, stát 10 až 15 tisíc liber. Pro malé a střední podniky toto je zcela za hranicí. Můžete to udělat jednou, ale ne víckrát. Takže je docela jednoduché obchodovat online, mělo by to také být jednoduché a evropské společné právo prodeje, kde podmínky budou stejné všude, to je pro nás velmi atraktivní. A něco takového potřebujeme, máme-li na vnitřním trhu obchodovat více. Obecně malé podniky se vždycky budou snažit eh, vyhnout soudnímu řízení, ať to stojí, co to stojí. Takže v případě, v případě sporu s spotřebitelem eh, raději ustoupí, než aby se šli soudit. Takže tady hovoříme o řešení, které by se mohlo použít v případě sporu, který se, by se jinak než soudně vyřešit nedal. Já jsem se účastnila řady podobných debat v uplynulých měsících a vždycky jsem zcela zaražena těmi právnickými diskusemi. Já sama jsem práva nestudovala, moji kolegové také ne. My jenom chceme podnikat a to pokud možno jednoduše to asi každý pochopí. Tento návrh se zdá být pro mě snadný a srozumitelný. Mně je jasné, že tady jsou určité odborné právní otázky, které je třeba vyřešit a to jsem také řekla právníkům na konferenci ve Tríru. Ano, v Tríru ano, určitě vyřešte to, musí to fungovat, musí to fungovat jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele. I podnikatelé sami jsou spotřebitele, takže nemáme nic proti ochraně spotřebitelů. Já také chci být chráněna jako spotřebitel, ale musí to fungovat. Takže v zásadě tato alternativa, a ničím jiným to není, nemusíte ji použít. Eh, ten, kdo to začne používat, budou podniky. Řeknou si, že to online nabídnou zákazníkům a zákazník může přijmout nebo odmítnout. Pak, když přijme, pořádku a všechno doufejme půjde hladce a žádné problémy nebudou. Pak, když zákazník odmítne, tak nebudeme v lepší situaci, než jsme teď, protože potom se podnik eh, tedy může rozmyslet, jestli bude riskovat obchodovat za takových podmínek nebo ne. Takže to je alternativa, která pro nás stojí za to, ale je třeba ještě ji dopracovat. Eh, máme některé otázky, ku příkladu tedy definice přeshraničního prodeje, jak to tady zaznělo, jak se to určí, definuje, od jakého bodu, abychom Eh, tady věděli, co to je, potom trvanlivé médium a tak dále. To jsou důležité definice, které pro nás podnikatele je třeba vyjasnit. A potřebujeme jednoduchá řešení, tím to všechno začíná. Eh, alternativní řešení sporů a eh, řešení sporů online bude také dobrá věc a doufám, že to také budou velice hladce fungující postupy, protože to je také další způsob, jak se vyhnout soudu. To poslední, co si jakýkoliv podnikatel či eh, spotřebitel přeje, je jít k soudu. Takže ať už tedy debatujete z právního hlediska o čemkoliv, já, o čemkoliv já chápu, že je potřeba tedy ty debaty vést, my to schvalujeme, podle nás princip, z kterého ten návrh vychází, je pro malé a střední podniky v pořádku. Proč se to vůbec všechno dělá? Protože chceme, aby se v EU obchodovalo víc takovém velkém trhu, jako je Spojené království, u nás můžeme obchodovat úplně spokojeně mezi sebou a bude se nám vést dobře a většině se také dobře vede. Ale když žijete v malé zemi, nemáte takové štěstí, tak musíte eh, vyvážet a to je potřeba zjednodušit. Myslím, že pro jednotný trh to má obrovský potenciál i pro jednotlivé malé střední podniky. Víme z našich eh, statistik, že eh, ve Spojeném království vyváží pouze jeden z pěti podniků. To není mnoho. Kdyby měli vyvážet všechny, tak by to znamenalo, že by asi 25 tisíc podniků eh, více eh, vyváželo. Bylo by potřeba, aby toto se umožnilo. Eh, obchod se musí, nebo jeho podmínky se musí usnadnit. K tomu toto slouží. Pak, když se nepodaří to schválit, myslím, že by to byla veliká ztracená příležitost. Tím, čím víc to změníme, zlepšíme, Eh, když posílíme eh, ochranu spotřebitele, eh, podniky se k tomu budou stavět váhavě už taky dost vysoká, což je na jedné straně dobře, protože jinak spotřebitelé zase nebudou souhlasit, takže já obecně věřím v kvalitu toho návrhu, my o něj stojíme. Na úrovni obchodu podnik podnik je toto také alternativa a i když to není tak úplně nezbytné, jak tady také zaznělo, já vidím velký potenciál toho návrhu, když jste třeba malý podnik a uzavíráte smlouvu s velkým podnikem. V praxi to vypadá tak, že takovou e, smlouvu vám předloží a buď ji podepíšete, anebo tedy o ten kšev přijdete. Pakliže máte produkt, produkt, který vašeho velkého zákazníka může zajímat, tak alespoň můžete říct, existuje eh, k dispozici alternativní právní úprava, která je neutrální a já ji rozumím, chápu ji dobře, takže vám to chci nabídnout. Takže je to takový potenciál nabídnout jakousi páku malým podnikům a zlepšit tak jejich situaci, než že jim velký, eh, velký partner něco předloží k podpisu. Nevím, jestli to bude fungovat v tomto směru, eh, uvidíme je potřeba také eh, obchodníky o tom informovat, spotřebitelé také, právníky také, bude to trvat dlouhou dobu. Ale je to nový způsob, jak řešit obrovský problém existence různých právních úprav Evropské unii. Takže ve shrnutí, prosím, prosaďme tu právní úpravu a měla by fungovat, jinak se nám nepodaří docílit toho, čeho chceme, zjednodušit obchodování. Děkuji. Herzlichen Dank, Herr Dr. Moc krát děkuji a nyní dostává slovo pan dok- eh, Mark Skága. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Svaz eh, malých a středních podniků Mittelstandsverbund CGV, za jehož eh, zájmy já nyní zde zastupuji, a také UGAL zastupuje malé a střední podniky z obchodu, řemesla a služeb a to po celé Evropě. Dovolte, mi, abych vám ze všeho nejdříve srdečně poděkoval za to, že jste mě sem pozvali a mohou mluvit na téma společná úprava prodeje v Evropě. Vzhledem k tomu, že nemám příliš mnoho času, budu se soustředit pouze na vybrané a nejdůležitější aspekty. Za prvé, náš svaz eh, vítá tento návrh, který má vzniknout eh, volitelný nástroj dřívějších konzultacích jsme se sice vyslovili pro plnou harmonizaci kupního práva, protože plná harmonizace by z našeho hlediska dosáhla těchto pozitivních efektů, ale nevznikly by překážky, které vznikají tím, že tento nástroj je nyní předkládán jako nástroj dobrovolný. Myslíme si, že je to tedy druhé nejlepší možné řešení a my bychom tuto šanci měli eh, využít eh, za předpokladu, že nemůžeme dosáhnout plné harmonizace. Úprava prodeje je tedy určitě důležitým krokem pro plně funkční vnitřní trh. Vycházíme z toho, že eh, právní roztříštěnost v Evropě je zásadní překážkou pro přeshraniční obchod v Evropě. A to se týká jak transakcí B2C, tak B2B. Myslíme si, že je to eh, v současné chvíli překážka jak pro spotřebitele, tak pro eh, prodávající. Eh, ani jedna strana si totiž není jisté, jaké práva mají, a to zejména pokud jde o záruku a jakým způsobem by tato práva prosazovaly. Z hlediska podnikatelů, ať již v oblasti řemesla, obchodu nebo služeb, tedy nedochází k příliš e, častému přeshraničnímu podnikání a to je kvůli tomu, že právní situace je nejasná. Je například nejasné, zda je možné dodat zboží s výhradou vlastnictví a jestliže ano, tak e, jakým způsobem to funguje. Je to totiž důležitým e, prostředkem ochrany nebo zajištění proti insolventnosti. Dnes, když mluvím se svými partnery v zahraničí, tak často ří, slýcháme, že je potřeba mít eh, nebo znát alespoň základní rysy smluvního práva daného členského státu. Eh, toto je nicméně spojeno se zásadními eh, náklady, protože právní služby s tím spojené většinou u malých a středních podniků nejsou interní. Proto bychom přivítali, kdyby, přivítali bychom, kdyby existovala alespoň tedy eh, dobrovolné možno, eh, dobrovolná možnost společného práva. Náš svaz a UGAL eh, se spojili do skupin a snažíme se představovat ty zásadní výhody, které vznikají při aplikaci společného kupního práva na obou stranách. Většina členů podnikají přeshraničně a často mají také zastoupení v zahraničí. To znamená, že podnikatelská aktivity v rámci tohoto svazu jsou e, jednodušší. Vycházíme také z toho, že transakční náklady v důsledku jednotné úpravy prodeje budou nižší. Zejména vidíme tedy výhody pro malé a střední podniky. Úspěch e, stávajícího dovolitelného řešení bude záviset na tom, jakým způsobem budou eh, tato pravidla akceptovat spotřebitelé a podniky. Je tedy nutné, aby to bylo, spotřebit, aby eh, to bylo přehledné, aby to bylo přesvědčivé a aby eh, práva byla vyvážená na obě strany. Dále je potřeba zajistit podporu veřejnosti. Potom budeme mít rámec, který bude ve většině případů v Evropě uplatňován. Nechápeme to tedy tak, že by vznikal 29. režim, eh, právní režim pro prodej. Úspěch by byl ještě vyšší, kdyby se to netýkalo pouze transakcí B2C, ale také B2B. A to pro, celý tedy oblast, eh, pro celou oblast B2B. Tedy, že by to nebylo omezeno pouze na e, malé a střední podniky, alespoň na je, které musí být alespoň na jedné straně této transakce. Toto je z našeho hlediska velmi nevýhodné, protože nejprve je nutné, aby se malé střední podnik, pardon, aby se obě strany nejprve dohodly na tom, zda jeden z nich je malý nebo střední podnik. A to je zcela nepraktické. Kromě toho existuje spousta podniků, které dodávají jak malým a středním podnikům, tak velkým podnikům. To znamená, zde nevzniká příliš mnoho synergií. Pouze pokud tedy tato pravidla budou aplikována eh, napříč, dojde k kýženým úsporám. A nebude potřeba tedy utrácet další finanční prostředky za právní služby. Vítáme tedy, když bude evropská úprava prodeje eh, velmi eh, kondenzovaná. Stávající počet článků eh, tomu příliš zatím nenasvědčuje. Našli jsme navíc spoustu míst, kde je potřeba ještě zlepšit úpravu. Obáváme se ovšem, že nebude úplně jednoduché to zkrátit. Jsou zde ještě také obecné otázky eh, práva, které by měly být vyloučeny, například vztah dlužník a věřitel. Myslíme si, že zde je potřeba mít kolizní normy, respektive je potřeba stanovit, která norma má přednost. Tak již jsem říkal, považujeme za extrémně důležité, abychom zapojili možnost výhradu vlastnictví při obchodu přes hranice. To je záruka proti nesolventnosti a musíme také minimalizovat byrokracii. To znamená, bez národního nebo e, musíme se vystačit bez národního nebo evropského e, registru dlužníků. Za předpokladu tedy, že na vnitřním trhu budou toto využívat malé a střední podniky, potom lze počítat se značným zjednodušením obchodního styku. V případě, že dojde k problému s platebním stykem nebo s, eh, dojde k situaci ne, eh, neschopnosti platit, tedy insolventnosti, potom je možné snadněji stáhnout prodané zboží, které se stále ještě nachází ve vlastnosti prodejce. Eh, jestliže eh, společná právní úprava bude eh, možná úprava vedle tedy stávajících právních rámců členských států, potom musíme počítat s tím, že nám bude muset stačit dobrovolný nástroj, který počítá s výhradou vlastnictví. Musíme v každém případě zajistit, že když dojde k odstoupení od smlouvy na základě nezaplacení kupní ceny, tak jak je to v případě insolvence, potom má prodejce právo si zboží opět stáhnout. Konkrétní návrh jsme eh, komisi již předložili. Závěrem mi ještě dovolte několik připomínek k příloze 1. To je tedy samotné právo prodej, prodejní. Eh, toto právo bude platit ve všech členských státech. Komise říká, že to není v rozporu s Římem 1. My ovšem Eh, jsme narazili na celou řadu vyjádření, kde eh, toto není úplně potvrzeno. Byli bychom tedy rádi, kdyby tato kolize byla definována srozumitelněji. Eh, nařízení reguluje také cíle, předměty, fakultativní poměr, směšené smlouvy a tak dále. Příloha 1 se ovšem ve všech případech nezabývá jednotlivými ustanoveními nařízení. Příloha 1 je z našeho hlediska tedy zcela jednoznačně přílohou, která není zcela eh, srozumitelná, protože členské státy nemohou tuto přílohu dobrovolně měnit. Toto platí zejména pro eh, oblast působnosti, pro eh, předmět a pro základ společného smluvního práva a také pro pojmy, tedy definice. Myslíme si tedy, že by stálo za to, aby odpovědející články z nařízení byly jedna ku jedné převedeny do přílohy. I v tomto případě tedy vzniká otázka, jakým způsobem na národní úrovni budou vykládány jednotlivé definice, zejména v momentě, kdy dojde ke střetu s národní úpravou. Jsme si vědomi toho, že v členských státech platí jedno, různé právní tradice a tudíž jednotlivé pojmy mohou být různě vykládány, ale také uplatňovány. Z našeho hlediska je tedy určitě výhodné, kdyby příloha 1 tyto nejisté právní pojmy buď to vymezila, anebo jasně specifikovala. Komise hodlá vydat eh, směr, jakési hlavní směry, ve kterých toto bude jakýmsi způsobem vysvětleno. My toto vítáme a věříme, že to také zvýší akceptaci takovéhoto dobrovolného nástroje. Konkrétní bod kritiky k přílohy 1 se týká například zásady zohledňování zájmu druhé eh, smluvní strany. Souvisí to tedy s tím článkem 2 písmeno B článku 86 v oblasti B2B. Z našeho hlediska je toto pochopitelné pro B2C, ale pro B2B je to eh, spíše nepochopitelné a není to příliš běžné. V oblasti B2B to, B2B toto tedy nepodporujeme, vidíme totiž eh, nebezpečí, že vyjednávání v řetězci dodavatelů eh, musí vést k nejlepší možné ceně pro spotřebitele, čemuž takovéto ustanovení brání. Bylo by také určitě vhodné, kdyby jednotné kupní právo bylo eh, uplatňováno nikoli pouze v přeshraničním styku, ale také vnitrostátním, eh, eh, vnitrostátním styku. Komise nepočítá s možností plné harmonizace Přesto bychom byli rádi, kdyby jednotné kupní právo bylo možné aplikovat také na vnitrostátní smlouvy. Tím by se zjednodušilo také kupní právo v mezinárodním kontextu a to by zcela jednoznačně vedlo dlouhodobě k možnosti plné harmonizace, což bychom vítali. Děkuji. Děkuji. Závěrem ještě Mark Frile. Bonjour, euh, je, je fais partie de cette profession qui parfois. Dobré odpoledne. Já jsem eh, původem eh, z profese, která se tedy eh, obvykle nezabývá obecnou legislativou, spíše se snažíme usnadňovat konkrétní transakce. Nicméně my máme samozřejmě velký zájem na této práci, která zde probíhá. A e, samozřejmě nás zajímají e, obtíže a překážky při zavírání přeshraničních obchodů a přeshraničních obchodních smluv můžeme konstatovat, že Evropa se už dlouhodobě eh, pohybuje směrem k sjednocení smluvního práva. Četl jsem k tomu už eh, řadu stanovisek, eh, také jsem sám k ním mohl vyjadřovat. A v našich stanoviscích se snažíme konkrétně pojmenovávat skutečné překážky v obchodě. Činíme to teda tím, že eh, jsme poradci pro podniky eh, při konkrétních obchodních transakcích. Konstatujeme, že existuje řada teoretických prací, eh, které mají společný referenční rámec, což je velmi správné. Nicméně potřebujeme ještě přesnější a hlubší studie, abychom si mohli být jistí, že ti, kteří se zabývají touto problematikou, skutečně směřují a mají zájem o to, aby se směřovalo ke společnému právnímu rámci. My vnímáme několik překážek, které jsou celkem zřejmé. A sice jsou to překážky u eh, konkrétních smluv eh, o prodeji nebo nákupu, zejména tedy ve stavebnictví, inženýrských službách, bankovních službách, službách jako takových. Tady skutečně existují konkrétní překážky, eh, které buď to brání vzniku smluv, anebo pokud takové vznik, smlouvy jsou uzavřeny, těžko se interpretují. My tedy eh, se zájmem sledujeme práci komise, zejména paní komisařky Redingové. Zvláště nás těší, eh, zvláště nás těší, že eh, práce jsou tady ve třech různých směrech a že mm, se tady směřuje ke společným zásadám a z nich nejdůležitější budou společné zásady pro obchodní právo, pro tedy mm, ty nákupně prodejní transakce. E, možná, že e, jsme poněkud překvapeni tím, že se trošku změní perspektiva. To znamená, že e, nyní se hovoří pouze o textu, který se soustředuje na úpravu prodeje. A navíc tento text eh, pouze soustředuje na obchody typu B2B a B2C. S tím máme tedy určitý problém. Máme k tomu určité výhrady. Za prvé, nejsme přesvědčeni o tom, že by dnes existovaly skutečně oprávněné velké překážky eh, pro volitelnou evropskou úpravu. Proč? Důvod je jednoduchý. Eh, v vnitrostátních úpravách existují na to téma už kvalitní předpisy. A jestliže se podíváme, jakým způsobem probíhají obchodní transakce mezi podniky, tak ono to vlastně vůbec není tak složité. Existují mezinárodní eh, před, eh, předpisy, jako jsou třeba Incoterms, čili tady skutečně nechápeme, proč eh, takto voluntaristickým způsobem se v Evropě komise snaží přicházet jakousi úpravou. No a já bych ještě připomen, připomněl důležitou zásadu. O co jde podnikům? Podniky potřebují rámec, eh, které, který bude snižovat eh, rizikovost a umožní, usnadní obchod, čili eh, podpoří tu obchodní svobodu mezi rovnoprávnými obchodními partnery. No ale nyní je tady ještě ta oblast B2C, znamená vztahy se spotřebiteli. No, my si myslíme, že to sjednocování Evropy eh, v podstatě probíhá dobře. Každá země má svoji vlastní strukturu, svoji vlastní kulturu. No a když se podíváme na směrnici Eh, z roku 2010 tak, nebo 11, tak eh, tam se hovoří o postupné harmonizaci a řekneme výborně, tak, tak nějak jsme si to představovali. Čili eh, v zásadě neexistuje, neexistují nějaké další závažné překážky. To znamená, že není třeba nějaké další úpravy zhora. Kromě toho tady máme dva cíle. A sice eh, tímto jedním předpisem mají být upraveny obchody typu B2B a B2C. Takže eh, spotřebitelské právo je právo na ochranu spotřebitele, zatímco mezi podniky jde o usnadnění obchodního styku. To jsou dvě úplně jiné věci. A abychom tedy usnadňování obchodu a ochranu spotřebitel eh, dávali do jednoho balíčku, tak to se nám zdá nešťastné. Především tedy eh, srozumitelnost a snadnost uplatnění právního textu jsou velice důležité věci, tak, aby tedy eh, podnikatelské svazy a spotřebitelské svazy vůbec mohly takovéto texty nějakým způsobem používat. My, eh, Evropský svaz advokátů, v této souvislosti tvrdíme, že eh, nové, nová právní úprava, která by byla paralelní k současným stávajícím instrumentem, by mohla být dokonce škodlivá, škodlivá pro eh, zřízení jasného právního rámce, právní jistoty a dokonce budoucí harmonizace. V této souvislosti si klademe ovšem ještě další otázku. Dobrovolná úprava. Dobrovolná úprava, která je velice podrobná. 186 eh, článků, to ani právníci se v tom pořádně nevyznají. Proto tedy eh, se ptáme, jestli náhodou eh, se nemíjíme cílem v tomto případě. Jestliže si někdo zvolí určitou alternativu, nebo tuto alternativu, tak tím v podstatě se vyhýbá vnitrostátnímu právu. Není to ovšem proti cíli harmonizace? Nebudou se národní vlády pokoušet chránit a uchovat své vlastní úpravy a zabránit se možnosti volby evropského, evropské úpravy. Domníváme se, že existuje řada pádných důvodů, které nám umožňují tvrdit, že tento návrh momentálně není přiměřený. Nehodí se do rámce již stávajících eh, úprav Eh, které již byly zapracovány do úprav, které skutečně směřují ke společnému evropskému právu. Já musím říct, že velice dobře rozumíme argumentům z analýz některých evropských parlamentů, které tvrdí, že tato, eh, tato správní úprava jde proti principu eh, subsidiarity. My chceme tady tyto právní námitky odstranit. A cesta k tomu je jenom jedna. Je třeba více se ptát uživatelů tohoto textu, potenciálních uživatelů, eh, a ptát se jich tedy na to, zda opravdu existují závažné překážky eh, pro mezinárodní obchod. Tím by tedy skutečně byly respektovány zásady, smluvní zásady a skutečně pak by bylo možné takovou úpravu rozšířit na eh, smluvní právo obecně. Já si myslím, že by to chtělo teď eh, zmáčknout tlačítko pauza a opravdu eh, se zamyslet nad tím, o co skutečně jde, Eh, co trápí současné uživatele a co můžeme dělat, jaká rada je tady vhodná. Přičemž eh, to vše by nemělo být eh, omezeno na pouhou právní úpravu prodeje, nýbrž na obchodní právo jako takové, na všechny možné typy jako třeba finanční služby, stavební právo a klidně třeba eh, veřejné zakázky. Tam všude by se to mohlo eh, uplatňovat a právě tady jsou docela závažné překážky. Tato analýza, tyto konzultace by se skutečně měly proběhnout a teprve na základě toho by se mělo tedy uh, by se mělo tedy eh, pokračovat skutečně postupu, eh, postupně a tím pádem možná také efektivněji. Děkujeme, děkujeme všem expertům. Já jako eh, spolu zpravodaj bych rád položil první otázku a pana Hercla a pana Sámekina bych se rád zeptal, co zde chybí a co zde přebývá, to říkám jaksi úplně eh, hrubě, jestli byste to tedy mohli mm, říct z hlediska eh, právních eh, segmentů. A dále otázce omezení působnosti. Mohl byste se k tomu vyjádřit? Třeba, já nevím, že by stahovat to třeba i na, nebo možná omezit to pouze na internetové obchody také na pana profesora Blana mám otázku a sice otázka na téma malých a středních podniků, tady to ustanovení, které tady, kterému nerozumím. Jestliže eh, je jednou smluvní stranou podnik jiný než malý a střední, pak nadále tady máme eh, situaci, eh, jako je v být, to znamená, je tady volba práva a to prostě na ničem nezávisí. A to znamená, že eh, tady je prostě smluvní svoboda. No a jestliže nedojde k volbě práva, pak eh, tato právní úprava neslouží svému účelu, poněvadž eh, tady není jaksi ten, kdo chce něco prodat, tak eh, nyní eh, je tady riziko, poněvadž se neví, jestli se používá národní právo nebo evropské právo a to záleží na tom, kdo bude partnerem. Čili i toto, jak se díváte na tuto otázku. Dále eh, říkáte, že by to mělo být možnost uplatňovat také ve vnitrostátním obchodě znamená, že eh, členská země by mohla zakotvit nebo umožnit eh, používání toho právního rámce evropského přímo i u vnitrostátních obchodů. Na profesora Kastronova mám otázku také, co podle vašeho názoru zde chybí, co by, které, řekněme, právní kapitoly by se zde také ještě měly objevit, právní témata, která v tomto textu nejsou zohledněna. A ještě na pana Skagu, ten návrh, který jste eh, k vlastnické výhradě poslal komisi. Já bych chtěl říci, že komise je nyní poradním orgánem a zákonodáci jsme my, takže kdyby ten návrh mohl zase také nám. Dobře, takže eh, nevím, v jakém pořadí chcete odpovídat. Možná páni profesoři, prosím. Thank you. Děkuji. Názor komise, co se týče otázky internetu, když eh, obchodník bude obchodovat přes jednu hranici, tak zná tedy své vlastní vnitrostátní právo a právo té země, ze kterou obchoduje. Ale když obchoduje přes několik hranic, tak by potřeboval mít tu výhodu tedy jednoho společného evropského práva prodeje. Takže jde o objem. V praxi vidíme jediné řešení, co se týče té úrovně, o které je tady řeč, B2C a B2B, je internet. Takže si myslím, že by bylo docela dobré mít kodex pro obchod pro internetu. Otázka je, jestli opravdu potřebujeme 186 e, eh, takovýchto složitě naformulovaných článků na to, abychom si po internetu koupili boty. Myslím, že ne. Mohlo by to být jednodušší. A za druhé, eh, nezapomeňte na to médium, přes které obchodujete. Když je to online, tak vlastně je to všechno virtuální, lidi ani nevidíte, takže potřebujete režim, který se bude hodit právě tomuto typu obchodování. Takže na to by bylo potřeba se více zaměřit. Tak by to pomohlo jednotnému trhu. Co se týče toho, co zde chybí, Mark Skaga řekl, že Eh, ta otázka vlastně eh, toho vlastnictví a nesolventnosti, ta je důležitá. To by bylo potřeba skutečně vyřešit, aby byly chráněni spotřebitele i malé a střední podniky. I vzájemně, tedy jeden před druhým. Takže tolik eh, v odpovědi na vaši otázku. A jestli bych k tomu mohl doplnit pár věcí. V tom písemném textu v závěru navrhujeme některá pravidla, která možná jsou nadbytečná pro obchodování B2B eh, mezi obchodníky. Já jsem se zájmem vyslechl Týnu Sommer a myslím, že obecné rysy těchto pravidel, o kterých zde hovoříme, jsou takové, že v rámci těchto pravidel jsou strany často nuceny eh, si sdělovat informace, vyjednávat eh, i ve fázi, kdy ten vztah už e, má problémy. My si myslíme, že strany většinou e, jednají. Myslím, že není potřeba je k tomu nutit. Z toho by bylo třeba vidět. A potom ještě jedna věc, stručně. Pravidlo dobré víry. Byl jsem poněkud překvapen, já mám takové zkušenosti e, a profesor Karlo Kastanovo také o tom píše, že, to vlast, že tady e, jsou náhrady škody a odpovědnosti při porušení dobré víry a, e, a možná, že se to řeší jinak, e, když jsme v situaci B2B nebo B2C, ale ten text v článku 2 se na to vlastně nehodí. A konečně poslední poznámka, my jsme také Eh, v té naší konzultaci navrhli, kdyby ta restrikce v rámci malých a středních podniků, kdyby se ten zákon měl aplikovat ve Spojeném království jako obecný zákon. Určitě je pravda, že by to eh, znamenalo pro podniky náklady, které, myslím, nejsou nezbytné. Ah, ah, thank you. Herr Pane předsedo, vy jste se eh, ptal po těch malých a středních podniků. Tady je to tak, máte pravdu, malý a střední podnik a vůbec každý podnik má samozřejmě možnost tedy eh, se dohodnout na působnosti SPP i v případě, že vlastně by aplikovatelné nebylo. Problém spočívá v tom, že tato dohoda se vždycky bude odehrávat v rámci mandatorního vnitrostátního práva. To znamená, že máme mandatorní vnitrostátní právní normy, které vlastně mohou vyloučit eh, určité normy toho SPP. To je riziko, do kterého bychom se tady pustili. Jinak si myslím, že je to eh, omezení na malé střední podniky, to si vůbec nemůžu představit a myslím, že by to situaci značně, značně eh, stížilo, jestli potom byste eh, měli eh, začít počítat zaměstnance toho podniku, podle toho to definovat, tomu vůbec nerozumím. A za druhé, možnost členských států že by si vlastně otevřeli používání SPP i pro vnitrostátní obchodování. Ano, to by šlo, ale to by potom vedlo k tomu, že byste vlastně Eh, dali právům, eh, eh, dali státům právo, jak se nechat, nechat hm, vystavit své vlastní vnitrostátní právo obchodu, prodeje, koupě, vystavit je konkurenci toho SP, tomu SPP. SPP chcete vlastně, byste už od počátku do evropské situace prodeje zaváděli nerovnou, nerovnou, nerovnou situaci tím, že by potom bylo možné si na mm, vnitrostátní věcné, věcné podstaty, že by, že by byla možnost stran si vybrat, co bude platit. A když, když e, by potom když by potom Němci řekli, že budou nebo nebudou používat jedno či jiné právo, tak jejich partner v Itálii by potom se musel e, vyrovnat s tím, že je nucen tedy si osvojit ještě něco navíc. A e, potom ta e, insolventnost a výhrada vlastnictví, nevím, jestli tam se to úplně může povést. Děkuji. Mož, možná, že by to bylo u fakultativního práva jednodušší. To je potřeba ještě si rozmyslet. Profesor Castronova. Sí, eh, quello che io ho detto sulla proposta di regolamento non è tanto che... Ma... K tomu, co jsem říkal o návrhu nařízení, myslím si, že to není o tom, co tam chybí, Kdybychom se do toho podívali do detailu, co bychom tam ještě mohli doplnit a srovnali to zejména s tradičními smlouvy o smluvních závazcích, tak bychom našli určitě pravidla, která tam pokryta nejsou, například pravidla týkající se neplatnosti smlouvy. Například, když se osoby neschodnou na uzavření smlouvy. Je tam celá řada dalších věcí v těch tradičních eh, obchodních smlouvách, které zde nejsou například předsmluvní odpovědnost, eh, předsmluvní informace. To jsou ale víceméně otázky technické povahy. Mohli bychom vždy říci, eh, nebo i tou obecnou cestou, že strany musí jednat v dobré víře. místo toho, abychom šli to příliš preskriptivní cestou, ale většinou tedy závisí, z jaké právní kultury pocházíte a podle toho volíte, jakou cestou tedy jdete. E, někdo si myslí, že tam je příliš mnoho článků, stačí se podívat na naše kolegy ze Spojených království, někdo si myslí, že těch článků je příliš málo. Musíme se na to dívat jako na celek. Cílem tedy bylo zabývat se smlouvami jako takovými, nyní se to zaměřuje pouze na smlouvy prodejní. Možná by bylo dobré, kdyby byla větší volba, eh, pokud jde, tedy specifičtější volba, jaký smluv se to týká. Tedy měli bychom obecná ustanovení prodeje, eh, respektive obecná ustanovení o uzavírání smluv a potom konkrétní ustanovení týkající se prodejního práva. Jsou tam ale podle mě také některá ustavení, která by tam být neměla. To se týká zejména oblasti B2C. Například 39 eh, standardní e, smluvní ustanovení, která jsou e, v rozporu. To je podle mě zbytečné. Spotřebitel stejně nikdy nebude mít obecná smluvní ustanovení v tomto smyslu. Může to být eh, smysluplné v prodeji B2B, ale ani malé a střední podniky z pravidla nemají všeobecná, eh, všeobecné smluvní podmínky. To je tedy něco, co můžeme celkem bez výčitek škrtnout. Často také z různých stran slýchám, že je potřeba tato pravidla eh, stanov, napsat takovým způsobem, aby to bylo srozumitelné a stručné. To je ale pravda vždy. Vždycky se musíme snažit eh, o to, aby tomu rozuměli e, eh, lajci. A já se ptám, zda v Anglii rozumí všichni eh, tomu, co říká Lord Denning, když má své eh, výroky. Já bych rád nyní dal slovo eh, spolu zpravodajovi. Má nějaké otázky, prosím? Nemám asi otázky, ale připomínku. Toto téma, pokud je o záběr, je opravdu velmi široké. Naši přátelé, kteří sem přijeli v roli expertů, nám poskytli různá stanoviska. A musíme také mít na vědomí, že od samého začátku se názory na tuto věc částečně liší. Z toho, co jsem pochopil, je jasné, že je potřeba dosáhnout jistého politického kompromisu. My vytváříme pravidla v této oblasti. Jakožto politický orgán máme povinnost sledovat jistý cíl, jistý účel. A naším účelem v tomto případě je podpořit pomocí smluvního práva větší cirkulaci zboží. To je tedy naše politické zadání, to je náš politický cíl. Považujeme-li toto jako východisko, musíme najít to nejlepší možnou cenu, eh, cestu, jak napsat pravidla, kterými dosáhneme našeho cíle. My jsme naprosto pevně přesvědčení o tom, že pravidla, jistá pravidla musí existovat a vzhledem k tomu, co jsem právě řekl, tady je potřeba analyzovat toto téma, na základě kterého napíšeme zprávu a na základě toho vzniknou pravidla. Já mám jednu poměrně obecnou otázku na všechny experty a na naši expertku. Já jsem spotřebitelka. Bude můj život eh, lepší, jednodušší, budu mít větší právní jistotu? Normálně je to tak, že ještě předtím, než dojde k uzavření kupní smlouvy, nebo přímo při uzavření kupní smlouvy, se většinou spotřebitelé příliš nezajímají o to, jaké právo bude eh, platné. To začne být zajímavé v momentě, kdy dojde ke střetu nebo ke konfliktům. Ale v tu chvíli by mělo být všechno naprosto jasné. Řím 1 je eh, legislativou, která nabízí velmi praktické eh, řešení Myslím si, že pro podnikatele je také velmi dobré, když mohou si vybrat, jakou cestou, tedy jaký právní rámec zvolit, s tím, že je zde to pravidlo výhodnosti pro spotřebitele. A já se tedy ptám vás, expertů, jaká vylepšení a jaká zjasnění právního rámce tento návrh pro mě jakožto spotřebitele představuje. V čem to pro mě tedy jako spotřebitele bude jednodušší, zejména v momentě, kdy dojde ke sporu? V budoucnosti budou spotřebitelé muset eh, již předstihem rozhodnout, jestli chtějí eh, regulovat kupní smlouvu jakým, eh, takým či onakým právním rámcem. Z praktického hlediska to tedy bude vypadat tak, že spotřebitel řekne ano, já akceptuji podmínky tak, jak jsou dané a uzavírám tuto smlouvu, anebo žádnou smlouvu prostě neuzavřu. Z hlediska spotřebitele tedy zde nejsou žádné zásadní výhody. A já se ptám, to, co mě zajímá, je, jestli stávající návrh, který reguluje tu přechodnou dobu, než budeme mít eh, zastřešující regulaci, která bude platit pro všechny v Evropě, jestliže takovýto přechodné období, tedy stávající návrh ve skutečnosti je pro nás jako spotřebitele uspokojivý. Kdo z expertů chce na tuto otázku odpovědět? Pane profesore? Stručná odpověď. Podle mého názoru je výhodou takového fakultativního nástroje SPP to, že, a to mi budou asi eh, zástupci obchodníků eh, chtít potvrdit, že se vám dostane lepší, širší nabídky, protože doposud eh, byla omezená možnost uzavírat ty přezranční obchody, protože obchodníci měli obavy z Římu 1, měli strach před aplikací neznámého práva teď, když eh, bude úplně jedno, kde máte eh, sídlo, tak eh, se to zlepší, protože bez ohledu, bez ohledu na to, kde podnikatele budou zasedat nebo budou mít sídlo, tak vlastně se rozšíří ta nabídka obrovsky na o stovky více podniků. A pomocí SPP vytvoříme právo, které podnikatele budou znát, v rámci něhož budou moci nabízet a z Německa, Rakouska budete moci úplně klidně eh, nakupovat třeba ze Španělska. Takže myslím, že výhodou pro spotřebitele bude mnohem širší nabídka. Nejprve eh, chci eh, poblahopřát pánům profesorům. Vám se povedlo mě naprosto zmást tam, kde jsem měla pocit, že už tomu docela rozumím. A takže v tomto směru tedy akademický svět dostal své povinnosti. Ne, eh, teď vážně. Eh, obchod po internetu jistě poroste, ať už bude upraven jak chce, protože určité nabídky v budoucnu budou k dispozici především po internetu a ne už tolik eh, těmi tradičními kanály. A eh, z toho se také odvíjí moje otázka. Pro mě to někdy úplně nezaznívalo z těch vašich příspěvků jasně, eh, i když mám pocit, že vy vlastně jste se snad chtěli zaměřit především na ten internetový obchod a ten upravit protože potom někdy za určité situace by mohla vznikat určitá nejistota právě z toho, právě z toho obchodování po internetu a tomu jste se snad chtěli věnovat. Vy jste hovořili o těch stovkách článků, to pro konzumenta není moc atraktivní si to celé pročíst a také to celé potom pochopit. a to zásadní dilema přetrvává. My máme právo prodeje, které eh, tedy bude nabízet minimální eh, normy ochrany pro spotřebitele, tak to budou firmy eh, tedy samozřejmě používat. Když bude nabízet vyšší ochranu, tak zase budou mít spotřebitelé radost. když by teď eh, byla ta ustanovení ochrany pro spotřebitele oslabena po těch eh, prvních třech zprávách, vyplynulo, že vlastně spotřebitel nedostal, jak si nezískal svého práva, tak potom to právo prodeje ale Eh, nebudou, eh, společné právo prodeje nebudou volit ani eh, obchodníci, protože nebude-li o takovýto způsob prodeje zájem, tak zase nebudou moci, tak říkají, dělat ty kšefty. Takže z tohoto důvodu to není úplně podle mě dotaženo do konce. Mělo by tedy smysl podle vás a prosím, zkuste mě dále ještě více nezmást, kdybychom tedy stanovili, že se teď opravdu zaměříme na tu oblast internetu a zkusíme, jestli tedy z té oblasti by nebylo možné vytáhnout nějaké zkušenosti, podle nichž potom bychom mohli zkusit upravit i další oblasti. Děkuji, takže eh, na tuto otázku již předtím dva britští odborníci vlastně odpověděli, možná, že i další budou chtít na ní odpovědět stručně. Já s vámi souhlasím. Já jsem byl překvapen, když komise přišla s návrhem, který se eh, zabývá prodejním právem. Já sám jsem měl pocit, že se eh, komise bude chtít zabývat především obchodováním po internetu, protože to je ten hlavní problém. A proč komise šla ještě dál? to jsem eh, vlastně ještě nepochopil. Za druhé, úroveň ochrany spotřebitele. Myslím, že tato úroveň, eh, tak jak je obsažena v SPP, je vlastně mnohdy vyšší než to, vlastně, jaký máme v jiném běžném evropském právu a vyšší ochrana spotřebitelů je cena, kterou musí podniky zaplatit za to, že se jim Evropa nabízí jako velký, obrovský jednotný trh. Děkuji. Ještě jedna doplňující otázka, stručná. Jestli to tedy takto říkáte, tak to odpovídá mému hodnocení. Když se podívám na ten přímý přeshraniční obchod, tak většinou eh, tedy je to mezi dvěma přímo sousedícími zeměmi. Eh, eh, Raku, Rakušáci tedy do jisté míry znají bavorské, třeba italské právo, pokud vůbec je možné, italské právo znát, to není žádný předsudek, to je mm, čistá zkušenost právě z tohoto obchodování. A proto není tak obtížné je vy, využít v, tomto přeshraniční, v této přeshraniční oblasti, protože víme, že třeba v Bavorsku se zkouší Eh, různé takové triky, jak rakušáky dostat z trhu a zase naopak. To prostě tak, tak to existuje. Ale to rozhodující pro mě je kde by byly oblasti, kde tedy by ten eh, by ty podmínky internetového obchodu by se daly aplikovat ještě jinde, v jiných oblastech. Já tomu s těmi oblastmi úplně nerozumím. Jde samozřejmě o přeshraniční obchod, bavorsko-rakouský a další. Když si chci objednat něco eh, ze Španělska, tak bych si byl potom úplně jistý, že se to bude dít na, zá, na základě určitého práva, které, jak si dodavatel i já, budu dobře znát a to je příjemné. A když budeme chtít prosadit eh, jako obchodníci po internetu eh, SPP, tak vlastně to také znamená určitou harmonizaci směrnic. Eh, my můžeme jít na částečnou, částečnou harmonizaci, ne na úplnou. My také můžeme chtít zkusit chránit chránit vnitrostátní právo, ano, uplatnit klasický princip subsidiarity. Moc krát děkuji za tyto připomínky. Já souhlasím s paní Lichtenbergovou. Musím říct, že mě trochu zaráží ta složitost, zejména pokud jde o ty popisy vztahů mezi vnitrostátním právem a právem eh, eh, úpravy eh, prodeje na evropské úrovni. Nicméně ty výhrady, které jsou zejména v Německu a Rakousku, vyplývají zejména z toho, že by to znamenalo eh, odstranění úprav vnitrostátní v této oblasti. Jen stručná otázka zaznělo zde, že je to opravdu velmi složité, není to příliš podařené, ten návrh. Eh, což částečně vyplývá také z toho, že se, bude, že se návrh soustředí opravdu na všechny eh, všechny eh, smlouvy, teď jsme to, potom jsme to zúžili na právo prodeje a teď se říká dokonce, že byste měl stávat pouze na internet. A já se ptám, kdy, kolik času by to trvalo, kdybychom se opravdu měli zase sednout ke stolu a omezit tuto úpravu pouze na internet. V podstatě se tímto zabýváme už skoro 10 let. A e, máte představu tedy, jak dlouho by to trvalo? A myslíte si, že by toto úsilí stálo za to, že by tedy výsledek opravdu byl uspokojivější, kdybychom tedy opravdu vytvořili něco e, z jedné vody na čisto, tak říkajíc? Pokud je o ty nejasné právní pojmy, je fakt, že zde jsou velmi neurčité pojmy, které se snažíme vyložit, ale to je něco, o čem jsme již mluvili. Víme, proč to tady takto způsob, tímto způsobem je. Často to souvisí s tím problémem překladu. Eh, to kritizoval náš italský profesor. Souvisí to prostě s tím, že není vždycky jasné, kdo co kdy dělá a z jaké pochází kultury. Proto eh, se pro stejnou eh, obsahovou věc eh, používají často různé termíny. Prosím, pan doktor Zaga, Zde zaznělo, že bychom to mohli omezit pouze na online, což by znamenalo, že bychom to opravdu omezili pouze na B2C transakce. To z našeho hlediska není příliš smysluplné. Uvědomme si všechny eh, velkoobchodníky. Určitě pokud jde o akceptovatelnost eh, tohoto nařízení, tak by bylo spíše nižší, protože ti, co se musí zabývat společným eh, evropskými pravidly pro prodej, tak ti by rázem se zabývali pouze B2C a nikoliv například velkoobchodem. Ten by totiž byl vyloučen. Jestliže tedy chceme vytvořit rovné prostředí pro všechny, tak bychom měli internet regulovat pro všechny a nikoli pouze pro B2C. Kdybychom se do toho zapojili ale ještě B2B, tak by to bylo dalších minimálně pět let a to by trvalo asi opravdu příliš dlouho. A doplnění od pana předsedy. Ano, bylo by potřeba se na tom dohodnout, což by asi nebylo jednoduché. A ještě zástupce komise, pan Steinemeier, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já v podstatě nemám co dodat eh, k tomu, co zde řekli experti, eh, zejména tedy mm, ty poslední dva referát pan Skáka a paní Sommer Eh, jenom potvrzují to, že společné, společná právní úprava prodeje je důležitá pro malé a střední podniky. Já bych se chtěl zmínit něco ke bodům tří poslanky. Nejdříve k paní Regner, eh, která se ptala, jak se zlepší postavení eh, spotřebitelů. Pan Leibler říká, že to zvětší nabídku a já bych se k tomu připravil, připravil protože my jsme třeba nyní zorganizovali takzvaný mystery shopping, kde máme eh, kde máme koš asi stovky produktů a zkoumáme, zda jsou tyto produkty eh, k dispozici všude v Evropě. A zjistili jsme, že eh, v polovině členských zemí de facto takovéto eh, řada těchto produktů není. A také nám to ukázalo, že zhruba v polovině členských států je možné si to pořídit levněji ze zahraničí než doma. Takže Toto je první část odpovědi. Eh, druhá odpověď je, že vysoká úroveň mm, ochrany spotřebitelů v Evropě, eh, tak eh, mm, de facto na evropské úrovni je to vyšší než v českých zemích. Třeba v Rakousku existuje hierarchie práv spotřebitelů v případě v případě vadného produktu. Zatímco evropské právo říká, že si spotřebitel může vybrat způsob nápravy. A, takže k tomu bych mohl jmenovat spoustu příkladů. Ovšem, podstatné je to, že spotřebitel na jedné straně má výhodu většího výběru za příznivější ceny, na druhé straně ovšem nemůže ztratit z hlediska právního. To znamená, že se ocitá v lepší právní situaci, nestrácí nic ze své právní ochrany. A toto je možná to nejdůležitější, co mu společná právní úprava evropská může nabídnout. A ještě poslední bod k Římu 1. Podle Římu 1 má spotřebitel pouze status quo, čili skutečně eh, status quo to znamená toto právo. Právo obchodníka nebo právo obchodníka spojené s ustanoveními ochrany spotřebitele, eh, pokud tedy ochrana spotřebitele eh, je na vyšší úrovni, než jakou by poskytovalo právo obchodníka. Ale nemůže si nic vybrat, může, může, musí tedy je odkázat na toto. Ale teď s evropskou úpravou má ještě má na výběr, má výhodnější hospodářskou situaci a nestrácí nic ze své ochrany. Mm, samozřejmě, eh, pokud se tedy bude nabízet přeshraničně, tak skutečně spotřebitelé může být naprosto v klidu, poněvadž mu to dává pouze větší výběr a výhody. Pak bych se ještě chtěl zastavit u otázky paní Lichtenbergerové a sice, a pan Leible to trošku eh, už odpověděl, eh, že tedy proč to komise neomezila pouze na obchodování po internetu. Eh, proto jsou tři body tomu vysvětlit. Za prvé máme zelenou knihu, kterou jsme se psali po sedmi měsících konzultací, kde všichni prostě říkali, že nikdo nechce, aby omezení se týkalo, aby to bylo omezeno pouze na internetový obchod. Čili e, něco takového konzultací e, vyšlo jako naprosto negativní záležitost. Za druhé, by to také znamenalo deformaci konkurence. Kdybychom to skutečně omezili pouze na obchodní, obchod po internetu, pak mm, by to byl velký, velká komerční výhoda pro internetový obchod oproti tradičnímu obchodu, zásilkovému třeba. Dále, eh, toto se debatovalo už u spotřebitelské linie, ne, eh, spotřebitelské směrnice, jestli tedy eh, by se to nemělo omezit pouze na internetové obchodování a velká většina členských zemí byla proti. A to byly ty hlavní důvody, proč k tomu omezení nepřistoupila komise nyní. A ještě jeden bod, a to je v podstatě jenom takový závěr, spíše než otázka nebo odpověď, a sice nejistota právních pojmů. Ano, existují nejasné a neurčité právní pojmy. Jestliže tedy se podíváme na studii proveditelnosti, tak je třeba říct, že v této studii eh, je daleko větší právní nejistota, pokud se týče pojmů či kategorii, jako třeba přiměřenost. Eh, to by možná fungovalo, eh, nebo rozuměli by tomu britští právníci, ale kontinentální už hůře. Takže my jsme se rozhodli omezit použití takovýchto pojmů. Ono tam původně bylo nějak kolem 70, krát a teď to máme nějak 35 krát pouze asi. Čili na základě konzultací mnohé podniky a další účastníci se vyslovili pro redukci množství výskytu neurčitých nejasných právních pojmů, ale a toto je opravdu důležité a já tady musím podpořit paní Tajn. Kompletní eliminace této nejistoty není možná. protože eh, tady skutečně zákonodárce musí řešit eh, na jedné straně právní jistotu a na druhé straně eh, jednotlivé, jednotlivou přiměřenost, spravedlnost pro jednotlivce. A to znamená, že my jsme skutečně museli nechat určitý prostor pro to, aby bylo možné se individuálně ucházet o své právo. Takže Eh, my jsme tam chtěli nechat tedy to právě správné množství nejistých, eh, nejistých právních pojmů. Děkuji, eh, paní Lichtenbergerová. Vy jste řekla, že ze strany podniků všichni chtěli nechat padnout omezení na internet. Ale jestli byste k tomu mohl doplnit, jak se k tomu stavěly spotřebitelské organizace? ano, děkuji tak eh, já jsem neřekl, že to tak, eh, eh, že všechny podniky byly proti tomuto stanovisku. Já tady to chci upřesnit, aby nešlo k zarozumění. Většina z těch, kteří se vyjádřili, se vyjádřili tak, jak jsem řekl. A pokud se týče spotřebitelských organizací, tak pokud si pamatuji, myslím, že oni se snad ani nevyjadřovali k tomuto rozlišování na internet a neinternet. Eh, to se eh, týkalo spíše eh, kritického postoje k opcionálním instrumentům a de facto k tomu rozlišování na internet a neinternet, k tomu se nevyjadřovali, ale já to mohu ještě ověřit, poněvadž to říkám, tady to pamatuji a mohu vám to potom ještě bilaterálně sdělit. Nyní se ptám, zda Máme další otázky na experty? Zdá se, že ne, takže já vám všem děkuji za tyto informace. A já doufám, že tady budeme v příštích týdnech a měsících pokračovat v tomto tématu a určitě si dáme hodně času na to, abychom tento návrh velice pečlivě a hloubkově projednali. A teď se dostáváme k další Eh, mu bodu, to je zpráva kolega Jiří eh, Bellinguera, Luigiho Bellinguera, a sice je online řešení spotřebitelských sporů. Pan zpravodaj má nyní slovo. Noi affrontiamo qui il problema di una proposta. Takže my se nyní zabýváme návrhem, který nám předložila komise a který se týká směrnice a nařízení. O alternativním řešení sporu eh, který se účastní také spotřebitele a také řešení sporu online. Komise se rozhodla, že bude podporovat eh, férové možnosti řešení sporů mezi dodavateli a spotřebiteli online a proto nám předložila eh, v prosinci loňského roku dva legislativní návrhy. Eh, čili jde o to, abychom rozlišovali eh, strukturálně mezi alternativními prostředky řešení sporů a jde takto o řešení rizika zahlcení soudů. Z tohoto důvodu komise navrhuje právě tato alternativní řešení sporů pro členské země, přičemž ovšem eh, je to. Proto tady máme tedy dva různé typy pravidel. Ovšem týká se to také případů, eh, kdy se rozhodnou eh, spotřebitelé nakupovat přeshraničně a proto chceme tady, nebo jde tady o vytvoření společné platformy, která eh, sice bude platit eh, po celé Evropské unii, ale zároveň se bude omezovat pouze na internetové obchody, čili eh, budou to skutečně pouze smluvní spory a budou se muset tedy řešit do 30 dnů. Co znamená, že eh, tyto spory budou automaticky zasílány příslušnému orgánu eh, v příslušné členské zemi. My tedy nevíme úplně přesně, jak nyní probíhá jednání. Nicméně cílem je, aby za dánského předsednictví bylo dosaženo eh, celkové dohody o balíčku. A mm, bude to eh, v radě tedy předloženo mm, koncem května. To je tedy rámec a my jakožto Eh, výbor pro právní záležitosti, k tomu samozřejmě máme své návrhy. Vzhledem tedy k textu, eh, které, který nám zde předkládá komise. Chtěl bych tedy říct, že návrh komise vítám, protože spolu s průběhem, dosavadním průběhem diskusí eh, se ukazuje, že my se skutečně posouváme vpřed a že tedy tento digitální element eh, je schopný podpořit evropskou integraci. A já myslím, že je tady jasně patrná eh, také snaha využít tohoto nástroje u komerčních transakcí a tím také eh, usnadnění přístupu k tomuto řešení sporů a překonávání bariér, včetně těch jazykových. Jde o bariéry, které v přeshraničním obchodě v Evropě způsobují skutečně vážné problémy. Možná, že právě zde ještě eh, více než ve smluvním právu je třeba, abychom se postarali o skutečně vysoký standard ochrany, ale zároveň eh, ty nástroje musí být eh, snadno pouštelné a efektivní ve svém účinku. jde také v podstatě o ukázání cesty, jak je možné řešit e, různé spory, aniž by bylo třeba se obracet na soudy. Já si tady myslím, že by skutečně e, mělo být e, dáno jako povinnost to, že se nejdříve použije alternativní, tedy ten online eh, způsob řešení, nežli, nežli mm, že by se eh, přímo obraceli na soud. Přičemž, eh, kdyby se toto mělo omezovat ve své působnosti pouze na přeshraniční transakce, to by bylo snad eh, nepříliš eh, vhodné. Prostě toto omezení by mohlo způsobovat potíže. Eh, to ADR, čili e, alternativní řešení sporů, tak to už je takto omezení a takto omezené a tedy u ODR je otázka, jestli by toto omezení mělo být následováno. Eh, pak je tady problém eh, správného porozumění, poněvadž platforma ODR otázka je, zda bude dostatečná na to, aby byly plně eh, splněny požadavky těch, kteří se mohou eh, cítit jak si nuceni toho využít. Čili jestli tam budou eh, dostatečné služby poskytované spotřebitelům, ono eh, by to de facto měla být spíše informační platforma ODE, to by nám byl lepší název. Další bod se týká facilitátorů. E, předpokládá se, že by měla vzniknout jakási síť facilitátorů, kteří by pomáhali podnikům a spotřebitelům využívat tyto postupy. A především by bylo třeba garantovat to, že takovýto facilitátoři budou e, řádně vyškoleni, aby mohli e, poskytovat právě ty nástroje, které se, teda ty, ty, ty rady o používání těch nástrojů, které jsou potřebné a žádoucí. Čili o tom, kam se obrátit, kontaktní místa a e, také bude třeba vyjasnit, jaké by měly být jejich povinnosti, poněvadž e, zatím je to tady sformulováno e, velmi, velmi obecně. Takže e, toto myslím, že by bylo dobré e, projednat e, v rámci výměny názorů. A možná by stálo za to také hovořit o předepsaných termínech. Tam je u 90 versus 30 dnů se předpokládá. Já si myslím, že by to bylo dobré sjednotit. Děkuji vám pane Berlinguere. Nikdo se nehlásí eh, do debaty, takže jenom říkám, že 29.3. Eh, bude, eh, budou pozměňovací návrhy a 26. a 27. budeme mít k dispozici stanovisko, návrh stanoviska. A teď se dostáváme k bodu číslo 24, zpráva pana kolegy Buzoje. A opět jde o alternativní řešení rozporu, sporu. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručnější. Už je dost pozdě. Pár slov k první výměně názorů. My tady mluvíme o tom ta, ta předchozí eh, téma, o kterém hovořil kolega Berlinger, je důležitá a Evropská komise to má za prioritu v aktu jednotném trhu. Je důležité, aby spotřebitelé a podniky měli možnost nápravy v případě konfliktu. A může to být soudní prostředek nápravy, ale to bývá eh, nákladné na čas i peníze. Mimo drobných Stížností se spotřebitelé většinou na soud neopravují, protože by to představovalo vyšší náklady, než co představuje jejich stížnost. Proto návrh Evropské komise je podle mě dobrý, ale je potřeba se ještě zaměřit na některé detaily, tak aby se návrh zlepšil a ADR skutečně vyplnilo ty stávající mezery. Nejprve objasnit definici alternativního řešení sporu. Definice je obsažena v článku 2, ale měla by být jasnější a v článku 4. To je podle mě naprosto nezbytné, aby bylo naprosto jasné, na jaké postupy se tato směrnice vztahuje. Za druhé, potřebujeme základní principy. Podporuji přístup Evropské komise na vytvoření rámce pro tyto principy. Komise ovšem vynechala některé ty principy v doporučení 1998 a 2001. Vysvětlili to, že je to kvůli tomu, aby pokryli veškeré orgány ADR v celé Evropské unii, které jsou různorodé. Já chápu tuto logiku, ale existují některé zásady, jako je třeba zásada zákonnosti, a také svobody, které by se mohly hodit. Stručně k zásadě zákonnosti. Ta je důležitá, zvláště tam, kde orgány ADR vydávají závazná rozhodnutí. To znamená, že strany už se nemohou obrátit na soud, zvláště v přezraničních sporech, když ten princip zákonnosti nebude zakotven ve směrnici, vyústí to v nižší ochranu než to, co poskytuje členský stát, kde spotřebitel žije. A princip svobody je také důležitý. Znamená to, že rozhodnutí bude závazné pouze, když o tomto byly strany předem informovány a když se na tom dohodly. Strany by i tak podle mě měly mít možnost eh, upustit od použití postupu ADR, nebudou-li spokojeny s jeho fungováním a ještě několik podrobností týkajících se transparentnosti. Transparentnost je třeba zajistit, aby se spotřebiteli dostalo informací, které potřebuje, aby ADR bylo přístupnější a tím by bylo možné rozšířit používání ADR v Unii. Ty informace je také třeba poskytnout spotřebiteli jasně a srozumitelně, tak aby tomu rozuměl každý. Co se týče nestranosti a odborných znalostí, článek 6 to neřeší důsledně. Ku příkladu jednoduché stanovení, eh, že eh, tedy eh, orgány ADR by neměly být v konfliktu zájmu, to nestačí. Je potřeba podrobněji stanovit, jakým způsobem prokázat absenci konfliktu zájmu a zaručit. I doporučení 98 obsahuje podrobnější Eh, ustanovení v části o nezávislosti, ale z návrhu směrnice se to eh, neobjevilo. A nezávislost a nestranost bude záviset také na volbě rozsahu působnosti směrnice. Bylo už mnoho eh, obav k článku, vysloveno k článku 285, když Eh, ADR je výslovně vyloučeno obchodníkům. Myslím, že ti, kdo mají na starosti ADR, eh, tak by měli být nestraní. Pokud toto bude respektováno, tak potom všechno ostatní bude sekundární. Je třeba dosáhnout rovnováhy mezi možností i nadále používat stávající interní režimy ADR, které existují už v některých zemích a podnicích a fungují dobře, a mezi požadavkem Eh, kritérií eh, zaručení nestranosti. Je potřeba to ještě dopracovat, aby byla poskytnuta záruka nezávislosti a nestranosti. Podle mého postupy ADR by měly mít odkladný účinek a také omezovat eh, doby promlčení. To, že spotřebitel použije mediaci by mu nemělo zabránit se obrátit na soud, když ten postup eh, nezafunguje. To jsou takové předběžné názory, eh, nebylo to vyčerpávající, já mám i určité jiné představy a nápady, eh, ty sdělím na setkání stínových zpravodajů, počkám ještě, jaké pozměňovací návrhy přinesou kolegové a Těším se na běžnou spolupráci tak, aby režimy ADR byly efektivní a aby se staly lepším nástrojem pro evropské spotřebitele. Děkuji. Děkuji, pane kolego Pursoji. Jenom komise se tady hlásí o slovo paní Ruso. Nevím, kde sedí paní Ruso, říká předseda. Paní Ruso má slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajům. Já chci poukázat na význam obou dvou eh, návrhů v rámci jednotného eh, zákona o jednotném trhu. To jsou obecné návrhy a my jsme se snažili je schválit co nejdříve. Chci proto poděkovat tomuto výboru za to, že eh, pracuje rychle na proskoumání obou návrhů. Moc času není, takže neodpovím detailně na veškeré komentáře obou zpravodajů jenom snad to, že k ODR my zaznamenáváme ten komentář, že by se tedy to fungování ODR mělo rozšířit i na domácí online spory, nejenom přeshraniční. Komise to neudělala od počátku, měli jsme pocit, že by bylo lepší zavést jakousi počáteční fázi, kde by ta platforma fungovala pouze pro online přeshraniční spory, protože ty patří k těm problematičtějším, ale pakliže si to kolegia přejí, tak jsme ochotni na to přistoupit. A co se týče e, návrhu směrnice, děkuji zpravodaji za e, e, pochvalu a chci vysvětlit, proč jsme nezapojili všechny principy z 1998 a 2001 e, těch doporučení, my jsme chtěli e, dosáhnout určité rovnováhy mezi základními principy a funkčností e, nástroje. To je právní nástroj, který bude mít právní účinek a potřebujeme proto zajistit, ne, nebylo možné to tam překopírovat jedno po jedné my chceme umožnit eh, orgánům ADR pracovat bez mnoha eh, omezení, ale jsme otevřeni úvahám eh, tam připojit ještě princip zákonnosti a svobody za podmínky, že se podaří je připojit takovým způsobem, aby to nezabránilo orgánům ADR v, pro, v, v jejich práci, tak aby se to neoslabilo. Tolik ode mě, děkuji vám a budu k dispozici, k dispozici pro další odpovědi. Děkuji. Děkuji, paní Ruso. Zdá se, že k tomu už nikdo o slovo nežádá, to znamená, i v tomto případě platí 26. návrh a 29. Eh, je lhůta. Máme nyní na pořadu botu 25 distribuce audiovizuálních děl v EU po internetu. Pan Boris je navrhovatel. Moc krát děkuji, pane předsedo. Hlavní zpráva je připravována ve výboru pro kulturu. Já jsem se ale zabýval do detailu těmi právními otázkami v té oblasti audiovizuální a to zejména z, hlediska distribuce po internetu. byla zveřejněna zelená kniha, která měla vysokou kvalitu. Mohli jsme v tomto kontextu eh, klást otázky, na které se nám dostalo odpovědí a díky tomu jsme měli větší představu o tom, jak je to s tou právní otázkou v tomto sektoru. Toto je potřeba také posuzovat v širším kontextu agendy Evropa 2020 a Myslíme si, že je potřeba jakýmsi způsobem regulovat eh, audiovizuální díla a jejich šíření po internetu. Konec konců mluvíme řádově o 3,5 HDP. Je to asi 6 milionů lidí, eh, celkem tady mluvíme asi o 500 milionech eurech. Je tedy potřeba Eh, také ohlednit poslední změny, například jako takzvaný cloud computing, který přesun obsahu na internet. Stávající trh je opravdu velmi fragmentovaný, existuje celá řada jak technologických, tak legislativních problémů a bariér. Máme velmi složitý systém udělování licencí, máme vnitrostátní systémy, které, podle kterých jsou regulována audiovizuální díla, a to jak v smluvní oblasti, tak v zákonné oblasti. Dále máme velmi složité systémy, které se týkají autorských práv. Jinými slovy, celý tento trh je v dnešní době v plenkách. Stále se ještě rozvíjí. Podívejme se například na audiovizuální služby. Trh se dnes víceméně soustředí na standardní cesty distribuce. 31% po satelitu, 30% kabel, 25% je pozemní eh, přenos. Televize nebo televizní programy, pouze 5% obsahu se přenáší také na internet nebo po internetu. Máme také směrnici o, satelitních, eh, o satelitech a směrnici o kabelových televizích, které se dotýkají autorských a jiných práv, které právě souvisí s přenosem obsahu. A z těchto právních aktů bychom měli čerpat a dojít k těm správným závěrům. Tento trh se rozvíjí velmi dynamicky a jen velmi těžko lze obtí odhadnout, kterým směrem se to bude uvíjet. Neměli bychom tedy e, tuto oblast zatížit přílišnou regulací. Pokud je o distribuci nebo přenos po internetu, myslím si, že by stálo za toto rozdělit do několika kategorií. Za prvé, e, přenos audiovizuálního obsahu online. To je tedy audiovizuální materiál, který byl již vytvořen dříve a byl také dříve distribuován, například e, přes televizi, jsou to například filmy nebo právě televizní obsah. Chceme-li takováto díla eh, distribuovat po internetu, je potřeba získat odpovídající práva právě k takovémto formě distribuce. Toto právo se také vztahuje na služby poskytované na vícero teritoriích. Dále se to týká dalších distribučních služeb jako VOD neboli Video on Demand, tedy eh, video na vyžádání. To se týká zejména hudebního a filmového sektoru. Ty teritoriální aspekty jsou v tomto případě velmi eh, důležité. Jsou to takzvaná eh, teritoriální okna Často jsou to teritoria, která jsou relevantní pro eh, vybrané oblasti nebo vybrané kanály. A na základě toho vznikají ty takzvaná okna. Ve Francii například je to posvěceno zákonem. A jistá chronologie existuje také ve filmovém průmyslu. Například film je nejprve promítán v kině, potom se dostane na DVDčko a Následovně je eh, k dispozici v těch platformách na vyžádání, jako VOD, a potom je to přenášeno pozemní televizí. Tak to funguje v Evropě a vypadá to, že je to vhodné například eh, také pro systém financování filmu. Nejprve tedy jsou práva u producentů a producent poskytuje práva distributorům na distribuci filmu. Pro filmový a hudební sektor takovýto způsob tedy je ospravedlnitelný. Hudební a filmový sektor ovšem používají často jinou praxi a jiná pravidla. U filmu a u hudeby existuje odlišná, odlišují, existují odlišná práva pro společné zprávu autorských práv. Proto považujeme za důležité rozlišovat i nadále mezi sektorem eh, filmovým a sektorem hudebním. Eh, další otázkou je odměna autorům za to, že umožní přístup ke svým dílům na internetu. Pokud jde o audiovizuální sektor, a existují smlouvy mezi autorem a producentem. Producent eh, přebírá většinu závazků a následně těží z distribuce. Z pravidla se aplikuje systém jednorázové odměny. Myslím si, že právě smluvní právo by tyto věci mělo řešit. kolektivní zpráva autorských děl je jedním ze systémů, který by umožnil eh, odpovídající ocenění autorů za to, že poskytnou svá díla. Panevropské licence by ovšem neměly být povinnou, eh, povinným ustanovením, měly by být dobrovolným ustanovením. Jinými slovy, audiovizuální vizuální sektor by měl mít více možností, což umožní zohledňovat jazykové a kulturní specifika. specifika. Měli bychom panevropská ustanovení, tak by to znamenalo větší náklady, což by tedy znamenalo, že by tento systém nebyl nejvhodnější. Podíváme se na audiovizuální sektor jako na celek, a zejména na aspekty online distribuce, je potřeba zajistit, aby práva autorů na odměnu nikdy nebyla spochybňována. Musí být tedy garantována buď to smluvně, anebo kolektivní zprávou autorských práv. Systémy licencování by neměly být dále zjednodušovány. Existují tedy pravidla, jak kaskádovitě jsou dávány filmy například do distribuce. V důsledku toho ovšem eh, se filmy dostanou do internet, na internet až velmi pozdě a proto to není příliš atraktivní. Dámy a pánové, jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Určitě budu spolupracovat se stínovými zpravodajemi a s dalšími osobami, které na tomto tématu mají zájem. Paní Lichtenbergerová, prosím. Jen velmi stručně. Jsem si vědoma toho, že nemáme příliš mnoho času. Myslím si, že otázka dalšího o, volitelného nástroje v to otázce evropských licencí musí být velmi bedlivě zvážena, zejména s, otá- s ohledem na přidanou hodnotu. Já si myslím, že toto téma je velmi důležité a v žádném případě bych to nechtěla podcenit, ale prostor pro jednání je limitován tím, že stále ještě nemáme eh, k dispozici odpovídající předpisy, které toto oblast regulují. Děkuji. Jestliže zde máme Evropskou komisi, možná by stálo za to říci, že toto je opravdu zajímavá věc, ale bylo by asi dobré vědět, zda cílem je harmonizovat pravidla eh, autorského práva v Evropě, anebo zda jde čistě o drobné úpravy stávajícího rámce. Vím, že komise určitě předloží odpovídající návrh v pravý čas. Já jsem eh, stínový zpravodaj ALDE a proto bych chtěl využít této možnosti. Ještě někdo k tomu něco zdá se, že nikoliv, můžeme to tedy uzavřít. Do 26. bude předložen návrh a do 33. prosím předložte pozměňovací návrhy. Nyní tedy můžeme přejít k dalšímu bodu a programu a to jsou registrovaná partnerství. Prosím. Já bych eh, ráda požádala výbor, aby zajistila eh, si právní posudek Evropské agentury základních práv, zda e, je správné, aby to bylo tak, jak to je teď. To znamená, že je zde nulová no, možnost výběru práva. Myslím, že to není třeba dál rozvádět. Má někdo nějaké námitky? Není tomu tak, takže budeme postupovat, jak bylo řečeno. A teď se dostáváme k neveřejnému zasedání. Na chvíli si tedy dáme přestávku, prosím, aby všichni, kteří zde nepatří, opustili místnost a aby se také přerušilo webstreamování. Jedna minuta přestávka. Ist einer vom Rechtsdienst da? Passhaus wollte doch kommen. Passhaus.